bod číslo jedna, schválení pořadu jednání. Návrhy na změny nemáme. Má někdo teď nějaké námitky? Nikoho nevidím. Takže pořad jednání je tímto schválen. Bod číslo dvě, oznámení předsedy. Chci vás informovat, že na schůzi 9. října koordinátoři jmenovali pana Kavadu jako zpravodaje za zrušení imunity paní Ingeborg Gressle, paní Regner jako zpravodajku za zrušení imunity pana Steva Briola, pana Zvěvku jako zpravodaje eh, na návrh nařízení eh, nahrazujícího přílohu A nařízení EU 2015 lomeno 848 o postupech při bankrotu. Eh, mně, pana Svobodu, jako zpravodaje ke stanovisku schválení obecného rozpočtu za rok 2016, část, část Soudní dvůr, pana Chryzogonose jako zpravodaje ke stanovisku makroobezřednostního dohledu finančního systému a ustavení eh, Evropské rady pro systémová rizika paní Hautalu jako zpravodajku ke stanovisku o pluralismu médií a svobodě médií v Evropské unii. Na stejné schůzi koordinátoři také se rozhodli nevypracovávat stanovisko e, pro výbor PETY, co se týče petice 0178 z roku 2017. A předseda o tom také informoval předsedu výboru PETY. Pro, a také nevypracovávat stanovisko pro výbor EKON, co se týče nařízení nahrazující eh, nařízení o integrovaných finančních trzích a také bez stanoviska pro výbor INTA, co se týče vytvoření rámce eh, kontroly zahraničních přímých investic do Evropské unie a konečně bez stanoviska pro výbor žen, co se týče rovnosti mužů a žen v oblasti médií v Evropské unii. Koordinátoři také schválili program výboru Jury a jeho slyšení na první pololetí roku 2018. Tento program je také schválen během parlamentu. Koordinátoři se dohodli na důležitosti správné aplikace principu imunity. A za druhé pracovní skupina Jury Avko o provádění a aplikaci meziinstitucionální dohody o lepší legislativě dnes ukončilo svou práci a schválilo svou zprávu o aktivitách a zpravodaji pan Richard Corbett a pan Svoboda eh, eh, pod, eh, nám umožňují tedy schválit Eh, zprávu z vlastní iniciativy výboru Jury Avko. První výměna názorů se bude konat na společné schůzi 28. listopadu. Tolik tedy ke koordinátorů a jejich rozhodnutí a mým oznámením a nyní bod číslo 3 schválení eh, zápisu z jednání, pakliže do konce dnešního zasedání nedostanu námitky, budou schváleny, bude schválen zápis eh, z 2. října a 9. a 10. října se bude považovat za schválený. A pokračovat budeme eh, bodem číslo 4 a to je debata o návrhu doporučení k, eh, k uzavření za Evropskou unii eh, marakešské zprávy, co se týče usnadnění přístupu k jištěním pracím pro eh, osoby, které jsou slepé nebo s omezeným viděním a zpravodajem byl pan Andersen. Děkuji, pane předsedo. Tento balíček byl úspěšně eh, finalizován eh, během interinstitucionálních vyjednávání a potom parlamentem eh, podepsán v letošním roce. Cílem tohoto balíčku je usnadnit osobám se zrakovým postižením a jinými postiženími k lepší přístupnost k tištěným dílům a zároveň chránit duševní práva autorů. Co se týče odsouhlasení eh, Marrakešské smlouvy, vítám rozhodnutí Rady uzavřít tuto mezinárodní smlouvu. Je to další důležitý krok k plnému provádění této důležité legislativy. Proto ve svém návrhu doporučení doporučuji parlamentu, aby eh, schválil eh, podepsání podepsáním Marrakešské smlouvy. Děkuji vám. Pane Andersone, eh, hlásí se někdo z poslanců o slovo na toto téma? Není tomu tak. Chce nějaký zástupce komise se ujmout slova? Prosím. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Komise blahopřeje zpravodaji panu Andersonovi a chceme vyjádřit naše hluboké uspokojení eh, za to, že se podařilo pokročit eh, v ratifikaci Marakašské smlouvy. Jak řekl zpravodaj, eh, rada již podala návrh rozhodnutí a teď vidíme, že i parlament eh, chce dát zelenou. Marrakešská smlouva již dlouhou dobou patří k prioritám komise a vždy jsme byli spokojeni podporou Evropského parlamentu v uplynulých letech ta cesta nebyla lehká, protože se vyvinuly problémy, které se ani tak netýkaly samotného obsahu smlouvy, ale spíše mezinárodních kompetencí Evropské unie v této oblasti, ale zdá se, že po eh, schválení ECJ eh, e a dalšího jednání Rady a parlamentu, že se podaří ratifikace eh, této smlouvy, všechny problémy budou vyřešeny a komise poskytuje plnou podporu Evropskému parlamentu a znovu blahopřeji zpravodaji. Děkuji. Dobře, děkuji vám také. Nikdo další se nehlásí o slovo. Já bych tedy rád řekl, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 24. listopadu poledne. A tím můžeme uzavřít tento bod. A další bod číslo 5 a to je debata o kompromisních pozměňovacích návrzích, které se týkají působnosti uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a co se týče mezinárodních únosů dětí. Jedná se o přepracování. Já bych rád dal slovo eh, zpravodaji panu Zvěvkovi, ovšem ten tady není. Eh, on eh, je na cestě z letiště, někde se pozdržel. Dovolte tedy, abych přečetl, co mi poslal, abych přečetl jeho jménem. Vzhledem k zítřejšímu hlasování by zpravodaj chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a, a e, zaměstnancům za dobrou spolupráci na práci na tomto tématu a společném porozumění e, tohoto vysoce důležitého tématu. Kompromisy se zaměřily na tři hlavní otázky. E, slyšení dítěte, postup při mediaci a umístění dítěte v cizině. Zaměřili jsme především na optimálních výsledcích pro dítě, které se nalézá v obtížné a složité situace eh, eh, případů eh, situace pěstounství a rodičovských únosů dětí. Žádáme komisi a radu o aktualizaci, co se týče probíhajících jednání s členskými státy a doufáme, že i přesto, že Evropský parlament se právě nachází v procesu konzultací. Doufáme, že Rada v budoucnu eh, se s námi podělí, tedy s výborem Jury, o výsledky zjednání. To tedy píše pan zpravodaj zivěvka. A teď bych rád dal eh, slovo paní Haldy Kojt, eh, předsedkyni pracovní skupiny pro Brusel 2a během estonského předsednictví, aby nás informovala o dosaženém pokroku. Prosím, máte slovo. Yes, thank you very much. Děkuji vám moc krát. Vážení poslanci Evropského parlamentu a vážení kolegové, je mi potěšením, že nás pan Zvěvka pozval, abychom vám poskytli krátký přehled toho, jak pokročila vyjednávání v Radě ohledně tohoto důležitého tématu. Jak už to bylo řečeno, jmenuji se Heidi Koit a jsem předsedkyní pracovní skupiny pro Brusel 2 během estonského předsednictví Rady. Jak jistě víte, vyjednávání začala v červenci 2016 za slovenského předsednictví, které vytvořilo velice přátelskou atmosféru pro naše diskuze, která potom eh, pokračovala za maltského i estonského předsednictví. První rozbor textu byl dokončen v březnu 2017 během maltského předsednictví a druhý rozbor kapitoly 1, což je rozsah působnosti a definice, a kapitoly 2, jurisdikce, eh, byl také dokončen Maltou v červnu 2017. Estonské předsednictví eh, zatím věnovalo 9,5 dne schůzí pracovní skupiny a jeden den je ještě naplánován na prosinec. Během této doby eh, proběhlo mnoho důležitých diskuzí, například ohledně eh, modelu eh, zrušení těch aspektů a způsoby přístupu eh, rodičů k dětem během procedury navracení, vztah mezi eh, kooperačními doložkami tohoto nařízení a eh, úmluvy z Hágu z roku 1996 a pak také přeshraniční umístěvání dítěte. Eh, podařilo se nám dokončit druhý rozbor kapitoly 3 ohledně mezinárodních únosů dětí a kapitolu 5 ohledně spolupráce mezi eh, orgány ohledně záležitostí týkajících se rodičovské zodpovědnosti. Eh, budeme začínat s druhým rozborem kapitoly 6 ohledně obecných doložek, to v prosinci. A doufáme, že budeme už v prosinci hotoví, protože nám zbývá už jenom pár článků plánujeme požádat Prostřincovou radu pro spravedlnost a vnitro, aby potvrdila eh, zrušení exa quater eh, ohledně záležitostí týkajících se rodičovské zodpovědnosti a aby nám poskytla další vodítka ohledně toho, jaký by mohl být vhodný model do budoucna. Navrhneme tři možnosti. Na základě Bruselu 1 s určitými prvky Bruselu 2. A ten třetí návrh je kombinace obou. Takže zkrátka snažíme se najít něco, co by fungovalo pro všechny členské státy, protože tady platí rozhodování formou jedno, eh, jednomyslnosti. V podstatě systém eh, Bruselu 1 i třetí možnost by se soustředila na možné výzvy pouze v eh, ohledně orgánů členských států a ta druhá možnost, ten smíšený systém, to je podobné tomu, co existuje momentálně u, u privilegovaných případů, ale e, to zrušení na základě Bruselu 1 by platilo pro zbytek těch rozhodnutí. E, a budou tam přidána také e, přidány záruky pro práva obžalovaných a to tam, kde lze získat privilegovaný status což by mohlo znamenat soudní řízení ve dvou členských státech. Výsledek prosincové rady eh, v podstatě eh, bude odrazovým můstkem pro bulharské předsednictví, které začne s druhým rozborem kapitoly 4 o uznávání a vymáhání. Z naší schůzí eh, s panem Zvěvkou a jeho týmem 8. listopadu jsme pochopili, že pozměňovací návrhy které předložil parlament, tedy ty kompromisní návrhy, jsou e, v rozsahu působnosti přepracovaného znění, což rada vítá a víme, že tři e, témata jsou vám blízká, a sice mediace, přeshraniční umístění dítěte a vyslechnutí dítěte. Takže k tomu se zmíním eh, podrobněji. Eh, vyslechnutí dítěte o tom diskutovalo, eh, diskutovala skupina pro spravedlnost a vnitro za malského předsednictví a bylo rozhodnuto, že má být uchován článek 20, což znamená, že bude existovat horizontální povinnost vyslechnout dítě. Nicméně jasně bylo stanoveno, že způsob, jakým má být dítě vyslechnuto, má být ponechán na národní legislativě. Rozhodli jsme se začlenit úvodní ustanovení, které by hovořilo hovořilo o tom, že výslech dítěte musí eh, provést šetrným způsobem. Eh, text článku 20 se zakládá na článku 12 umluvy OSN o právech dítěte a na relevantní eh, judikatuře soudního dvora. Rozhodli jsme se také eh, ponechat eh, porušení eh, zásady vyslechnutí dítěte jakožto důvod pro odmítnutí uznání, ale pouze pokud došlo k porušení článku 20, nikoli národních předpisů. Konkrétně jde o tedy článek 20 právo dítěte být vyslechnuto. Pokud jde o mediaci, tak tady jsme vytvořili samostatný článek v kapitole o únosech dítěte, aby to bylo viditelnější a abychom uchovali povinnost ústředních orgánů orgánů eh, asistovat při eh, usnadňování mediace v ostatních případech týkajících se rodičovské zodpovědnosti. Eh, hovoříme o mediaci nebo dalších alternativních formách řešení sporů, abychom zesouladili text se směrnicí o mediaci. Pokud vím, přáli byste si horizontálnější článek o mediaci, nicméně obávám se, že vzhledem k tomu, že máme už eh, platnou směrnici o mediaci, členské státy to nepovažují za nutné. Ale jak jsem už řekla, pokusili jsme se toho zahrnout eh, co nejvíce a eh, chceme, aby mediace byla viditelnější a proto má vlastní článek. A konečně ohledně přeshraničního umístování. Dlouho jsme diskutovali eh, o tomto tématu v září. Ta diskuze se točila kolem toho, zda aplikovaná procedura by měla být eh, odlišná podle toho, kam má být dítě umístěno. Zda eh, k příbuznému, nebo do ústavní péče, nebo do pěstounské péče a podle toho, jak dlouho má to umístění trvat. Zda má být dlouhodobé nebo krátkodobé. Eh, je prakticky nemožné eh, zodpovědět tyto otázky vzhledem k tomu, že nikdo z nás nevěděl, kde vytyčit hranici mezi rodinným příslušníkem a pěstonskou péčí, vzhledem k tomu, že existují různé výklady pojmu rodina. A to tež eh, se objevuje i u krátkodobého a dlouhodobého umístění. Jaká je ta konkrétní doba, kdy se umístění stává krátkodobým, respektive dlouhodobým? Proto jsme se rozhodli eh, pokračovat se systémem, který by pokrýval všechna umístění, s jedinou výjimkou případů, kde má dítě jít ke svým rodičům nebo rodiči, který žije v cizině. Tady jde výlučně o rodiče, o matku nebo otce. No, také přidáváme úvodní ustanovení, které vysvětluje, že budou pokryty i následující případy. Jmenování poručníka tam, kde relokace dítěte jako taková není předpokládána, ale vzhledem k tomu, že poručník žije v jiném členském státu než dítě, pak to dítě bude výsledkem jmenování poručníka relokováno. Navrhujeme umožnit členským státům eh, přijmout opatření eh, za účelem zjednodušit eh, konzultační postup při vzájemných vztazích. Nicméně ještě nám zbývá zjistit, jak se nám povede s dalším textem. Na závěr bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za dobrou spolupráci. Rada se těší na vaši zprávu ohledně Bruselu 2a. A pokud si budete přát, tak eh, jsem si jistá, že i příští předsednictví vás bude informovat o aktuálních výsledcích vyjednávání. Děkuji vám moc krát za pozornost a pokud máte dotazy, tak jsem vám k dispozici. Děkuji vám moc krát. Nyní komise, nebo možná eh, poslanci mohou začít. Pan Buda nejprve. Děkuji vám moc krát. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zástupkyně rady za tuto zajímavou prezentaci. Také bych chtěl poděkovat panu Zvěvkovi za úsilí, které odvedl při práci na této zprávě. Jedná se o velmi choulostivou zprávu, protože se jedná zde o děti, o péči o děti, o způsobech rozhodování, o, protože jsou zde opravdu specifika tady této velmi eh, citlivé oblasti. Takže bych se chtěl obrátit na radu a zeptat se, zda má v úmyslu uplatnit eh, tu následující postup, který je velmi, velmi těžko uplatnitelný, alespoň dosud. Například soudní rozhodnutí přiřkne péči o dítě do nějakého členského státu. Máme zde konkrétní případ ve Španělsku například o hledně péče dítě, o dítě, jak to dítě vlastně z Rumunska přepravit do Španělska, protože to dítě žilo v Rumunsku. Podle toho, co vím, tak to vlastně zatím nemohlo být uplatněno. Ne, hmm dítě prostě není předmět, který se dá tak snadno přemístit. Potom by rada měla eh, mít na paměti, že v některých státech, například v Rumunsku, existuje tento postup eh, rozvodu a péče o dítě na základě vzájemného eh, souhlasu, vzájemné dohody mezi rodiči, která je uzavřena před notářem nebo před správním orgánem ten, který může snětek, tak vlastně může také tento snětek rozvést. Takže co se dá udělat, aby v těchto členských státech mohl být tento postup zachován, protože na to jsem pracoval také, když jsem pracoval v rumunském parlamentu a bylo to užitečné pro eh, lidi zejména pro eh, případy, kdy vlastně Eh, tento rozvod a rozhodnutí o péči o dítě je možno provést smírně. Jak konkrétně tedy můžeme dítě poslat, zajistit, že dítě je dopraveno z jednoho členského státu do druhého na základě členského eh, rozhodnutí soudního dě... That doesn't be the case. May I then ask the... Další vyjádření eh, poslanců. Dobře, prosím předsednictví, aby odpovědělo na otázku pana Budy. Děkuji. Doufám, že jsem otázku pochopila správně. Jakým způsobem převést dítě z jednoho členského státu do druhého? Za prvé, samozřejmě, nejprve nastoupí uznání rozhodnutí a, jak jsem řekla, zrušení doložky vykonatelnosti eh, proběhne radou v prosinci, neboli vám ještě nemohu říci, jak přesně vyřešíme vyřešíme prohlášení o vykonatelnosti vymožení toho rozhodnutí. Co už jsme teď eh, učinili specificky, pokusili jsme se zavést povinnost ústředních eh, orgánů šířeji, tak, aby pokrývala různé druhy případů. A teď máme i pravidlo, které se týká pomoci při realizaci rozhodnutí. Takže tam, kde se eh, nejedná o eh, nějaké vynucení provedení, ku příkladu ve vašem případě, když se jedná o dítě, které je třeba převést do jiného členského státu, ústřední orgány mohou pomoci nalézt vhodný způsob. Ku příkladu, ať už se jedná o nějakého úředníka na ochranu dětí, který pro dítě dojede, nebo se setkají na hranicích, ale ústřední orgány by se měly snažit nalézt specifické řešení v jednom každém takovém složitém případě. Doufám, že to stačí jako odpověď na vaši otázku. Pane Budo, jste spokojen? Dobře. Paní Gebhardt. Ano, děkuji. Já bych se nejprve chtěla omluvit za to, že jsem přišla pozdě, ale letadlo mělo spoždění. Pan Zvěvka letěl se mnou ve stejném letadle, proto tak tady také zatím není. Já jsem byla o něco rychlejší než on. Tak já jsem byla stínovou zpravodajkou za frakci SAD. A chtěla bych nejprve poděkovat za velmi dobrou spolupráci s panem Zvěvkou je zde jen jeden bod, kde si myslím, že je trošku škoda, že návrh Evropské komise se skutečně e, vlastně týká pouze toho staromodního manželství, tak jak ho známe 100 e, let a nezohledňuje ty některé a mnoho respektive nových životních situacích lidí v Evropské unii, ve členských státech. Předložila jsem několik pozměňovacích návrhů v tomto směru. Já vím, pane předsedo, že asi řeknete, že tyto pozměňovací návrhy jsou možná, jsou tak nutné, ale pro mě to bylo důležité, aby se vyjasnilo, že právě v dnešní době je mnoho partnerství, také různé eh, konstelace tedy s dětmi, které trošičku vypadávají tady z této legislativy. A bylo by určitě užitečné a smysluplné, kdyby Evropská komise také v budoucnu o tomto pouvažovala, aby se tyto životní situace také zahrnuly. Protože zde jde především o dobro a o blaho dítěte tedy. A myslím si, že je tedy jedno, zda lidé jsou sezdaní nebo nikoli, zda mají stejné pohlaví v páru nebo ne ale jde o to, aby byla taková eh, legislativa, aby tato partnerství, eh, která existují, aby vlastně to také bylo zahrnuto do té legislativy. To je žádost, kterou bych ráda vyjádřila vzhledem k Evropské komisi, aby v budoucnu tady toto zapracovala. Já teď nebudu se o tom příliš šířit. Uh, Doufám, že tedy budou tyto pozměňovací návrhy hlasovány. Myslím si, že je to opravdu nutné. Co je velmi dobré, podle mého názoru, jsou kompromisy, kterých jsme dosáhli s panem Zjevkou, které se týkají péče o dítě, blaha dítěte, taky podle věku dítěte, aby se toto zohledňovalo také eh, vlastně, aby byla nabízena mediace protože tak, aby ta mediace stejně tak jako pomoc úhrady soudních nákladů byla zahrnována, protože to jsou situace, které potom pro to dítě eh, jsou nejlepší, tedy z jeho, z hlediska dítěte a nikoli eh, z hlediska rodičů a, nebo případně toho, kterého partnera. Takže se domnívám, že to jsou velké novinky a velice doufám, že rada také zapracuje a schválí tady tyto nové záležitosti. Děkuji. Děkuji moc krát. Já myslím, že kdyby tady pan Zvěvka byl, tak tuším, že by zareagoval na první část vašeho příspěvku a řekl by, že je rád, že se komise omezila na e, rozsah působnosti přepracovaného znění, tak jak teď je, ale nyní má slovo komise. Dobré odpoledne, děkuji vám moc krát za slovo, děkuji za sebe i za kolegyni a chtěla bych se stručně vyjádřit. Za prvé, Evropská komise e, děkuje vašemu výboru za spolupráci v uplynulých měsících na přípravě této zprávy a e, kompromisních návrhů, o kterých dnes diskutujeme. Zejména e, bychom chtěli poděkovat panu zpravodaji Zvěvkovi, který tu bohužel není, za velice dobrou a efektivní spolupráci. Od předsednictví jsme slyšeli, eh, jaká je momentálně situace na radě, takže není důvod, abych já to opakovala. Nicméně bychom chtěli poděkovat parlamentu za to, že se v pozměňovacích návrzích soustředí na otázky, které jsou eh, zásadní a důležité v tomto návrhu přepracovaného znění. Domníváme se totiž, že otázka vyslechnutí dítěte a mediace a umístění dítěte jsou klíčové pozměňovací návrhy. A nezbývá nám než doufat, že dokončíme vyjednávání úspěšně i v těchto bodech. Chtěla bych se ještě stručně zmínit o té otázce, kterou položila paní poslankyně Gebhardt ohledně vztahu mezi dítětem a jeho rodiči kteří mohou mít řádný sňatek anebo registrované partnerství, jaká pravidla eh, u toho platí. Když komise předložila svůj návrh, eh, začlenili jsme eh, předpis, který by umožňoval rodičům si vybrat soud pro rozvoj, pro, rozvod, protože takovýto, eh, takový, takový to výběr je možný u rodičovských záležitostí a domnívali jsme se, že v otázce rozvodu a odluky by to eh, mělo být totéž. Nicméně podle principu lepší regulace musí komise předla, předložit fakta dokazující, že text ve stávající podobě vedl k problémům v praxi praxi a bohužel jsme neprošli eh, přes eh, regulační eh, dohled u návrhu, který se zabývá sňatky, protože máme ústřední orgány podle tohoto nařízení, které podporují rodiče v soudních řízeních týkajících se dětí v přeshraničních situacích. Nicméně podobné záležitosti týkající se manželství žádný ústřední orgán nemají. Nevedou se o tom statistiky a zkrátka jsme neměli žádná fakta. Jistě vás nepřekvapí, když řeknu, že týden potom, co jsme neprošli u e, regulační e, komise, už jsme nemuseli být tak smutní, protože týden poté se hlasovalo v radě ohledně e, majetkových záležitostí a my jsme tedy přehodnotili přístup k té části týkající se manželství, protože, jak už řekla moje kolegyně, eh, tady eh, se vyžaduje jednomyslnost a členské státy dali jasně najevo, že eh, dosáhnout jednomyslnosti nebude možné u žádného návrhu, který by se týkal rozvázání vztahu rodičů stejného pohlaví anebo rozliš, rozdílného pohlaví, ať už jde o registrované partnerství nebo manželství. A abychom neohrozili tu část, která týká dětí, rozhodli jsme se neotevírat eh, tuto část nařízení k diskuzi v tom přepracovaném znění, protože se domníváme, že dětem záleží nejvíc na tom, aby jejich vztah eh, ke každému z rodičů byl po rozvodu jasný. A pokud jde o manželské záležitosti, eh, tak eh, ty se samozřejmě týkají rodičů, ať už žijí kdekoliv, ať už žijí formou manželství spolu nebo formou registrovaného partnerství. A to doufejme přijde na pořad dne až při příštím přepracování a pak vzniknou explicitní předpisy pro tyto nové formy soužití. Legislativa má bohužel vždycky trošku sklus za životní realitou. My jsme se snažili, jak jsme mohli, ale momentálně se nám ještě nezadařilo. Děkuji. Děkuji moc krát. A tím eh, jsme, myslím, už vyčerpali řečnický seznam, takže se můžeme přesunout ke společné debatě o bodech 6 a 7. Výměna názorů o návrzích stanovisek k nařízení, kterým se zavádí eh, Evropský elektronický průkaz služeb eh, e-card a potom směrnice na to též téma, kde zpravodajkou je paní Gebhardt, které tímto dává. Já taky schön, Ano, děkuji, pane předsedo. Tyto dva návrhy Evropské komise, jedno směrnice a jedno nařízení, chtějí zavést takzvanou elektronickou kartu. Tento pojem není tak úplně přesný, když se podíváme na ty věci, které byly navrženy a na dvou setkáních se stínovými zpravodaji za jednotlivé frakce jsme se také o tom bavili a položili jsme si několik otázek, které jsme položili také komisi, jaká je vlastně přidaná hodnota tohoto návrhu Evropské komise právě v souvislosti nad s těmi jednotlivými nástroji, které už existují v Evropské unii, například jednotné konstantní místo, směrnice o službách nebo ten evropský procevní, pro, profesní průkaz nebo systém Solvit, který by měl poskytovat pomoc tam, kde existují nějaké problémy, nebo systém AMII v rámci spolupráce administrativy, zprávy státní v jednotlivých členských států, tak, státech také se diskutuje systém digitálních plateb, to jsou prostě, je to celá řada nástrojů a my bychom rádi slyšeli od Evropské komise, jaká je vlastně přidaná hodnota tohoto evropského elektronického průkazu, co nabízí jiného než ty ostatní nástroje. Mohu říci, že ty odpovědi, které jsem obdržela dosud, nejsou uspokojivé, protože se jasně neprokázalo, kde vlastně je ta přidaná hodnota. Dívám se zde na Evropskou komisi. Zástupce byli přítomen na naší minulé schůzi a já jsem řekla, že jsem byla nespokojena s těmi odpověďmi, které nám dali a stejně tak nespokojena s těmi odpověďmi, které zde například položil pan Buda ohledně nákladů, které to bude generovat tento návrh Evropské komise. Takže jsou zde některé Eh, věci, které, na které potřeba ještě odpovědět. Co se, protože jsem musela předložit stanovisko, vlastně já už jsem sama předložila, připravila celou řadu pozměňovacích návrhů. Když jsem se účastnila veřejné akce se zástupci zúčastněných stran a zástupce Evropské komise na této veřejné akci řekl, ano, my víme, že ten text je velmi špatný, že byl ušitý horkou jehlou. A já jsem řekla, tak to mě stačí. To není úloha Evropského parlamentu, aby vlastně jaksi zpracovával nebo upravoval, přepracovával texty Evropské komise takže ten text by se měl vrátit Evropské komise tak, aby předložila skutečně promyšlený a dobrý návrh. Já si myslím, když Evrops, kdyby Evropská komise například navrhla, že chce zřídit určitá místa v, Evro- v členských státech, tak aby se spolupráce s jednotlivými partnery nebo se Solvitem například nebo eh, v, další, v jiných členských státech zlepšila, pak bych řekla, ano, toto je ta přidaná hodnota, to něco přináší, ale to není to, co bylo navrženo. Ale to, co bylo navrženo, je něco, co zde ve směrnici o službách. Většinou v Evropského parlamentu bylo jasně řečeno, že zde nechceme mít ten princip původu a tento princip byl zde znovu zaveden. Potom je zde ještě celá řada otázek, které vyvstávají. Například Evropská komise řekla ano, právě v ve stavebnictví je toto velmi důležité, tam je to zdůrazněno. Ale když jsou například par excellence nějaké přeshraniční služby, tam, kde by možná skutečně byly problémy a kde by se měly ty problémy řešit, a jeden z velmi důležitých problémů v této oblasti je otázka pojištění, která nebyla vyřešena, ale není vyřešena ani v návrhu Evropské komise. Takže pokud by se mělo udělat něco smysluplného, tak by se skutečně museli řešit ty problémy, které existují a nikoli vytvořit nějaký nástroj, který vlastně ty problémy, které existují, v podstatě vůbec neřeší. Já si představuji, kdybychom to udělali tak, jak to navrhla Evropská komise v těch svých dvou textech, které nám předložila, že bychom vlastně měli celou řadu živnostníků, samos OSVČ v jednotlivých členských státech, které by si nechali potvrdit ve své zemi, že mají elektronický průkaz, ale v podstatě by nebyli žádní živnostníci, ale v podstatě zaměstnanci a zaměstnankyně, které jsou, kteří jsou vysíláni, ale jak si byli vymuti z té směrnice o vysílání pracovníků. A já si myslím, že to je něco naprosto nepřijatelného, aby to takto probíhalo. Například už jsme měli příklady Nizozemska proti Německu, tak tam byly zavedeny takovéto systémy a kde jsme právě řekli, tak to, to nejde, aby vlastně se vytvářela konkurence mezi sociálními systémy jednotlivých členských států místo toho, aby se vytvořila jasná, spravedlivá eh, hospodářská soutěž jsme všichni pro jednotný trh, ten chceme mít, ale s vysokými standardy na vysoké úrovni a proto jsem se rozhodla ty pozměňovací návrhy, které jsem připravila, nepředložit, ale doporučit, abychom vlastně odevzda, dali příslušnému výboru návrh, aby se vrátil ten text k přepracování Evropské komisi. Myslím si, že v té situaci, v jaké se nacházíme, je to nejrozumnější, co můžeme v daný okamžik udělat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Hlásí se někdo o slovo na toto téma? Pan Buda. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem na toto téma. Ta debata byla dlouhá a já blahopřeji zpravodajce eh, k tomu, že trvala na vyjasnění návrhu vypracovaného komisí. Ale je třeba jasně říci, že tento dokument nemůžeme poslat na zpátek, protože to by byl postup podle žluté karty. My ten návrh můžeme zamítnout, to je alternativa, kterou máme, ale já si myslím, že bychom takto postupovat neměli, tedy zamítnout návrh komise. Myslím, že by bylo lepší, abychom obdařili tento návrh nějakým obsahem, paní zpravodajko, protože eh, chceme být spolu legislativcem, spolurozhodovat, měli bychom vdechnout hodnotu tomuto návrhu k podanému komisí. Některé věci tam jsou nejasné. Ku příkladu tento elektronický průkaz pro poskytování služeb se má stát nástrojem pro poskytovatele služeb má jim usnadnit práci a život v členských státech. Tento průkaz není povinný. Není třeba jej využívat. Neboli máme tady návrh, kdy každý poskytovatel služeb, každý aktér na trhu se může rozhodnout tento průkaz využít a nebo ne. Měli bychom tuto možnost poskytovatelům služeb nabídnout. Tak mohou vlastně pochopit, co je čeká v jiném členském státě. Máme také problémy s, s, s odbornou kvalifikací, ku příkladu architekti v Rumunsku nejsou to též co architekti v Dánsku, ale to lze harmonizovat. Asi se vyskytne několik takových možných situací či možností. Ale já bych nebyl pro zamítnutí tohoto návrhu. Eh, jsou tady problémy s náklady, ale komise slíbila během našich debat ve Štrasburku, že tyto náklady nebudou až tak vysoké Tady nám komise ještě dluží vysvětlení. Ve Štrasburku nám řekli, že pošlou vysvětlení písemně, to se ještě nestalo. Já nechci komisi obvinovat, ale když něco slíbí, měla by to splnit. Tak prosím, pošlete nám toto písemně, dodržte své sliby. když jsem pročetl text, tak eh, mě napadlo, že je potřeba se zamyslet nad možným překrýváním eh, se směrnicí o službách a se směrnicí o vysílání pracovníků. Ano, můžeme nabídnout pozměňovací návrhy a ten návrh takto zachránit. Můžeme vytvořit nástroj, který poskytovatelé služeb mohou podle své vůle využít, ale mohlo by jim to usnadnit život a práci. Mohlo by to představovat i nové pracovní příležitosti v členských státech. Proto jsem pro nezamítnutí tohoto návrhu, spíše bychom jej měli vylepšit, dodat do něj přidanou hodnotu. Předtím nám ale komise musí písemně odpovědět tak, jak slíbila ve Štrasburku. Děkuji. Děkuji. Ano, paní Děkuji, pane předsedo. děkuji, že mi dáváte slovo. Jaký je postup tedy v tomto případě? Zásah Evropské komise, která na základě žádosti paní Gebhardt a stínových zpravodajů má vysvětlit své stanovisko a říci, v čem je to vlastně zjednodušení oproti směrnici o službách. Komise navrhuje vytvoření určitého dokumentu, kdy vlastně pokud tedy eh, živnostník vykonává eh, legální činnost ve své zemi původu, tak aby měl možnost poskytovat služby nebo usadit se v zemi, pro kterou si vyřídil tu kartu. Je to, jde zde o volný pohyb zboží a eh, pracujících. Mělo by to zrušit zbytečné administrativní překážky, ale zatím jsme daleko od toho. V této fázi z toho vyplývá, že tento návrh je velmi nejasný, velmi vágní a to na různých úrovních nepřispívá to k zjednodušení stávající praxe a práva. Stejně jak paní Gebhardt velice dobře vysvětlila, existuje mnoho různých evropských legislativních textů o, spotřebě, o ochraně spotřebitelů, výměně informací mezi orgány, směrnice o službách. Proč tedy tento nový text? A myslím si, že otázka naší zpravodajky je správná, jaká je přidaná hodnota tohoto textu. Já se zcela připojuji k jejímu stanovisku a k té analýze, kterou provedla. Postup o té, pro tento evropský průkaz je velmi složitý ten postup země původu, dele, ty lhůty vytvoření jsou velmi krátké, formulář je mnohojazyčný a neexistuje žádná skutečná kontrola vzhledem ke složitosti výměny informací mezi správními orgány. Není stanovena žádná lhůta pro provedení v konkrétních odvětvích, kterých se směrnice týká stavebnictví je to odvětví, které má největší zájem o tuto směrnici, ale také působí nejvíce problémů, jak paní Gebhardt velice správně připomněla v oblasti pojištění. Pojišť, normy pojištění nejsou stejné v jednotlivých zemích a toto je problém, který je potřeba vyřešit. Já bych doplnila ještě jeden problém, například alespoň ve Francii, nevím jak jinde, neexistuje žádný centrální rejstřík eh, soudních eh, likvidací nebo eh, insolvenčních řízení. Když si někdo chce otevřít podnik v jiném regionu, tak vlastně bude moci v jiné zemi pokračovat v činnosti, která bude nelegální, bez ochrany pro spotřebitele a pro drobné věřitele. Já si myslím, že ten praktický, tyto praktické problémy nejsou zohledněny v tom textu a zcela se připojují ke stanovisku paní Gebhardt EFDD. Mým hlasem zatím bude pro odmítnutí tohoto návrhu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Jestli se nikdo další nehlásí o slovo, chci nyní dát slovo komisi, aby se vyjádřila. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych rád zareagoval na první bod, eh, který zmínila paní Gebhardt s tím, že ta, ten text je ušitý horkou jehlou. To je asi nedorozumění. Komise řekla, že ten text ještě není dokonalý. Byla to výzva kolegislátorovi text vylepšit. Nebylo řečeno, že ten text je nevylepšitelný, takže prosím, aby toto bylo zcela jasné. Co se týče otázek, které byly uh, zaslány komisi, jak řekla paní Gebhardt a pan Buda, ano, ty byly zaslány písemně již na schůzi Eh, stínových zpravodajů. My jsme čekali na zaslání odpovědí až do dneška, protože jsme věděli, že ostatní poslanci tohoto výboru měli dneska do 12 hodin na zaslání otázek a řekli jsme si, že bude účinnější a efektivnější odpovědět na všechny otázky dohromady. Takže jakmile obdržíme veškeré eventuální další doplňující otázky, které vznikly mezi schůzí stínových zpravodajů a dneškem, eh, pošleme vám odpovědi. Ty odpovědi, které již byly zaslány, jsou již vypracovány, takže k tomu ještě doplníme odpovědi na otázky, které došly dnes do eh, poledne a eh, Zašleme vám tedy odpovědi buď eh, během dneška, jestli se nevyskytly další otázky, a nebo potom, až, je, až ty doplňující odpovíme. Co se týče eh, celé šíře názorů, eh, které zde zazněly na přidanou hodnotu průkazu, řeknu ano, existuje řada různých nástrojů, které promáhají poskytovatelům služeb, jednotné kontaktní místo, jednotná kontaktní brána, profesionální průkaz, ale je potřeba eh, nenazírat na tento průkaz jako na duplikát. Je to doplnění a ne duplikací. Je to vlastně nástroj pro přístup, přístup k trhu, ne informační nástroj. Měl by pomoci typicky malým poskytovatelům služeb, pro které je obtížné se prodrat tou eh, sítí, eh, pavučinou byrokracie, v cizině, když tomu ani nerozumějí v cizím jazyce. Takže eh, evropská, evropský průkaz je nástroj, který má pomoci, není to žádný čarovný proutek, eh, ale eh, jsme toho názoru, že co se týče staveb a služeb, ty, tito poskytovatele těch, v těchto oborech, jejich život bude mnohem snazší. Paní Gebertová, ano, děkuji, pane předsedo, Děkuji, pane Budo, a i když máme rozdílné názory, jistě budeme dále dobře e, spolupracovat. Já bych ráda napravila dvě věci, které zde zazněly z Evropské komise. Za prvé je pravda, že e, e, že ty otázky nepadly teprve minulý týden ve Štrasburku, ale během veřejné schůze ještě v předchozím týdnu v Bruselu. A tam skutečně jsem citovala doslova to, co řekla eh, Evropská komise, že tady to bylo šito horkou jehlou. To já jsem si toho povšimla a to je něco, co e, vlastně e, neříká komisní úředník často o vlastním textu a proto jsem to pozvažovala za pozoruhodné. Za druhé, není pravdou, že do dneška poledne běžela lhůta pro otázky. Já jsem ten katalog otázek měla již předtím, před setkáním s komisí a já jsem jej rozeslala kolegům stínovým zpravodajům, aby mohli doplnit další otázky a minulý týden jsme e, požádali Evropskou komisi o co nejrychlejší zaslání odpovědí a já bych velice ráda, aby se toho Evropská komise držela a nevyprávěla jakési pohádky o tom, co se stalo, anebo o tom, co se nestalo. Také doufám, že ty odpovědi skutečně dostaneme i na ty mnohočetné dotazy, které jsme eh, poslali, protože eh, je velice neuspokojivé, jakým způsobem Evropská komise komunikuje s Evropským parlamentem a ještě jednou chci vysvětlit, že mi velice záleží na tom, abychom měli dobře fungující vnitřní obchod, a aby svoboda poskytování služeb a aby volnost pro podnikání, kterou chceme zavést, abychom ji tedy eh, ustavili na vysoké úrovni. Ale to důležité pro mou frakci je skutečně tedy vysoká úroveň také co se týče pracovního práva, kontroly eh, ochrany spotřebitelů a spolupráce mezi členskými státy a právě v současné době, kdy eh, se mnoho evropských občanů staví k Evropské unii velice skepticky, musíme dbát na to, jaké signály vysíláme na venek. Jestli všechno tedy akceptu, co jde o komise, akceptujeme beze slova a nebo jestli chceme tedy otevřít ty trhy, ale na vysoké úrovni. Pane Budovi, jste zmínil architekty. Architekti již pracují v celé Evropské unii volně a nepotřebují žádný doplňující nástroj. Ti využívají směrnici o službách a já jsem se s nimi dokonce i spojila. A co se týče jiných uh, skupin uh, oborů, jsem slyšela, že počkat, počkat, my máme už zavedený systém, který funguje naprosto dokonale. Máme veškeré informace, které potřebujeme mezi tady těmi příslušnými zprávami. A to je to, co tedy vlastně ti pracující, ti lidé, kteří Eh, ty služby poskytují, mi říkají, a ti se vyjádřili k této e-kartě, že je vlastně nadbytečná. Proto stále ještě nejsem zcela přesvědčena, že tento instrument, tento nástroj skutečně nutně potřebujeme, že máme jiné nástroje a i když ani tyto ostatní nástroje třeba nefungují úplně dokonale, bylo by lepší tyto existující nástroje zlepšit, aby lépe fungovaly, než zavádět ještě další nástroj, aby potom podnikatelé a a poskytovatelé služeb vůbec již nevěděli, čeho se mají chytit a co jim v jejich podnikání pomůže. Pane, budu krátce, prosím. Děkuji vám velice stručně. Já nesouhlasím s tím, co řekla komise. Neměli jsme čas, měly být odpovědi zaslány předem, ale přesto, že na trhu je dostatek nástrojů, neměli bychom přehlížet fakt, že komise chce poskytnout eh, nástroj lidem eh, z kategorií, které nemají možnost používat nástroje, které už na trhu v dnešní době jsou. Tato eh, e-karta je doplněk, je doplněk toho, co momentálně na trhu už je. Dobře, děkuji moc krát. Já bych chtěl dodat, že lhuta pro podání pozměňovacích návrhů, nemýlím-li se, je 1. prosince 2017. A tím eh, uzavírám tento bod. A další bod bude projednáván in kamera. Takže prosím všechny, kdo nemají právo účastnit se schůzí in kamera, aby opustili sál. Děkuji vám.